a o likvidaci toxických odpadů. Všichni znáte eh, výsledky špatných špatného, špatné těžby ropy a jejího dopadu na okolní obyvatelstvo. Nemůžeme ignorovat, jak staré počítače a televize se dostávají z Evropy do Afriky nebo z Koreje do Afriky, kde jsou takzvaně likvidované, ale e, z pravidla e, jsou skladované e, venku, kde to třídí třeba malé děti, kde se snaží z nich dostat jenom Eh, jaksi barevné kovy a zbytek se potom pálí na skládkách a existuje způsob, jak přispívat k ekonomickému růstu a trvale udržitelnému rozvoji prostřednictvím investic do služeb, které eh, zlepšují přírodu. Čili to jsou závěry, které lze vyvodit jaksi z úvodu tohoto slyšení. Je třeba eh, jaksi chránit procesy, které v ekosystémech zajišťují zdravý život. Je třeba říci, že eh, než platit za obnovu těchto, je, potřeba toto udělat dřív, než bude ochra, eh, jaksi obroda životního prostředí možná. Takže já chci přivítat experty, kteří přispějí k tomu, že slyšení bude velice zajímavé a eh, povedou k otevřeným a konstruktivním diskuzím. Všem děkuji za účast a přeji jim mnoho úspěchu v jejich práci. A nyní bych chtěla taky pozvat e, dvě spolu zodpovědné osoby, paní Levin a paní Cimr, aby e, předsedali e, zbytku slyšení. Takže nyní vám, vážené dámy, předávám slovo. Prosím, paní Levin. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. A dobré dopoledne všem. Vítám vás na dnešním zasedání, které se bude týkat zhoršování životního prostředí a chudoby. Jak říkala ehm, paní předsedkyně, já a paní Zimerová budeme od nynějška vést toto slyšení. Chtěla bych říci, že je mi velkou ctí předseda tomuto významnému slyšení, které se bude týkat zhoršování životního prostředí a jeho dopadu na chudobu. Často se říká, že zhoršování životního prostředí vede k bohatství, ale to se týká bohatých částí světa. Zhoršování životního prostředí je také cena za, lehké, za levné mm, výrobky, které se potom produkují v těch chudších částech světa. Já si myslím, že toto je extrémně důležité téma. Nejprve bych měla eh, dvě informace. Za prvé, já bohužel možná budu muset odcházet trochu dříve, Až dostanu signál, budu muset odejít do eh, výboru pro rybolov, protože se tam musím věnovat velice důležitým tématům. A to také souvisí se službami ekosystémů, které ztrácíme. A druhá informace, bohužel, naše druhá expertka z Dánska která měla prezentovat případové studie o životní prostředí a dopadech na zdraví toxických látek, které pochází z recyklace elektronického odpadu. Tedy sekretariát nás informoval o tom, že tato expertka musela zrušit svoji účast na dnešním zasedání a bohužel jsme nebyli schopni takto rychle zajistit náhradu. Bohužel tedy budeme muset potom přejít přímo k závěrům eh, té první případové studie. Nyní budeme postupovat podle plánu. Já bych chtěla přivítat paní Isabel Kempf, která je hlavní technickou poradkyní pro iniciativu Chudoba a životní prostředí na oddělení pro implementaci environmentální politiky v OSN, pracuje na ředitelství programu pro životní prostředí OSN v Nairobi. Pracuje také jako regionální poradkyně eh, v oblasti Velkých jezer a působí také na Mezinárodní konferenci oblasti Velkých jezer. Zabývá se implementací e, paktu Velkých jezer a také podporuje partnerství v této oblasti. Paní Kempfa je také specialistkou na přístup založený na právech. Než předám slovo Izabel, která bude mít prezentaci, o hlavních eh, závěrech a doporučeních posouzení ekosystému. To bude sloužit jako základ pro naši debatu této první části slyšení. Tedy předtím bych chtěla ještě říct několik slov o ekosystému o mořských ekosystémech, které se velice zhoršuje. Je to také velice blízké mému srdci, protože jsem členkou výboru pro rybolov. Jeden ze závěrů z tohoto posouzení ekosystému je ten, že mnohé služby, které pochází eh, z této oblasti, jsou součástí cílů, které jsme si stanovili snižování eh, chudoby, hladu a tak dále. Já si myslím, že zhoršování mořských ekosystémů je jeden z příkladů tohoto faktu. 85 veškerých, eh, veškeré rybí populace je už buď plně využitá nebo příliš využitá, takže jich není dostatek. Rybolov nesouvisí pouze s potravou. Ryby jsou také velice důležité pro odolnost mořských ekosystémů a také je to důležité pro vázání uhlíku, což je také významné pro boj proti klimatickým změnám. FAO a Světová banka zveřejnili studii, která odhaduje hodnotu ztráty pro globální komunitu, tedy ztráty mořských ekosystémů. Jde o tu ryby populaci, kterou jsme příliš využívali. My ročně ztratíme, ztrácíme 50 miliard dolarů z toho důvodu, že ryby populace nejsou řízeny udržitelným způsobem. To za tři roky znamená za 30 let, to znamená 3 biliony eur. Nyní mi tedy potěšením předat slovo paní Kempfové, aby mohla eh, odprezentovat svoji prezentaci, takže máte slovo. Děkuji. Je mi velkým potěšením být na dnešním slyšení. Vážení europoslanci, chci vám poděkovat za organizaci tohoto zasedání. Já myslím, že je opravdu velice důležité konečně hovořit o tomto špatném chápání situace, o tom, že eh, zhoršování životního prostředí souvisí s eh, ekonomickým vývojem. Posouzení ekosystému ukázalo, že tyto dva aspekty musí jít eh, ruku v ruce a že nestojí proti sobě. Já bych také chtěla přivítat a pozdravit všechny kolegy z Evropské komise a také z dalších evropských institucí a politických stran. Chtěla bych také říci, že tady mám dva kolegy z bruselského oddělení UNEPu. Ti budou také k dispozici během diskuze po té, co proběhne prezentace. Takže nejprve bych se chtěla stručně zmínit o e, posuzování ekosystému milénia, o jeho rámci a výsledcích, jak e, toto bylo vytvořeno a jaký bude follow-up tohoto posouzení. Potom budu mluvit o chudobě, pardon, o iniciativě Chudoba a životní prostředí, což je iniciativa UNEPu, kterou já spoluřídím. A dále budu mluvit o posouzení výsledků eh, na nižší úrovni, které jsou součástí tohoto eh, celkového hodnocení a zmíním se o tom, jak se využíly pro mm, vytváření politik ve Rwandě a Tajsku. Nejprve bych chtěla začít tím, že se zmíním o rámci hodnocení ekosystému. Co stálo za tímto rámcem, nebo co stálo za tímto hodnocením? Jak můžete vidět, v prvním eh, čtverci ekosystémy jsou základem pro lidskou pohodu. Vychází z toho eh, naše základní potřeby, volnočasové aktivity, to, že máme například čisté lesy, eh, jezera, řeky a tak dále. A potom máme přímé, nepřímé eh, aspekty, které stojí za změnou. Nepřímé aspekty jsou například růst, ekonomické změny, demografické změny, regulační rámec, to, zda máme tržní systém, nebo plánovaný ekonomický systém, centrálně řízený, dále eh, centrální řízení instituce, věda a technologie, co nám říkají o tom, jak se spravuje životní prostředí a potom tam spadají ještě kulturní a náboženské aspekty, které souvisí se přirozeným a sociálním životním prostředím. Potom další část rámce jsou přímé eh, aspekty, které stojí za změnami. To je například eh, využívání půdy, to zda máme komerční užívání půdy nebo, nebo zemědělství na zemědělství, které je menší dále, jaké technologie využíváme, zda máme zavlažovací systémy, například v pouštních oblastech. A dále tam spadají například klimatické změny a přirozené i biologické aspekty, jako jsou sopky nebo dopady klimatických změn. To jsou tedy takové přímé eh, aspekty, které stojí za změnami. Můžete to, můžete to vidět v diagramu. Ještě sem spadají ekosystémové služby a pohoda lidstva. Otázka, která vyvstává, je, jak toto mění ekosystém a související služby a jak tyto služby potom ovlivňují eh, život, snižování chudoby. Například to souvisí se zdravím. Nemoci jsou často způsobovány špatnými podmínkami životního prostředí, znečištěním. Mění se také naše sociální vztahy v rámci životního prostředí. Například pokud jsme v minulosti měli vazbu na půdu a lesy, to se mění a ovlivní to také to, jak jaká je interakce mezi lidmi. Také to, má bezpečno, také to má vliv na bezpečnost, na svobodu e, volby a činnosti v rámci společnosti. Já myslím, že tady je důležité ukázat, že služby ekosystému nejenom zajišťují potraviny, paliva a další e, zdroje určené ke spotřebě, ale jsou vlastně součástí našeho života. A na tom jsou založeny také sociální vztahy. Potom proběhla celá ta diskuze, když jsme zahajovali hodnocení, co jsou eh, ekosystémové služby. A tady, já myslím, vědci přírodní i sociální tvrdili, že toto je holistický systém. My nevyužíváme ekosystémy pouze pro zajištění potravin, vody a paliv, ale Také to podporuje například recyklaci a přirozený cyklus, který souvisí s eh, produkcí, spadají tam lesy, mořské ekosystémy a tak dále. Dále to má také regulační funkci. Například klimatické změny, regulace nemocí a tak dále. Takže tyto, toto má, tento systém má několik různých funkcí, nejenom tu funkci zajišťování potravin a vody. Jak už jsem se zmiňovala, ta kulturní funkce je také velmi důležitá. Mnozí z nás například na víkend odjíždí z Bruselu, odjíždíme někam do lesa nebo k moři, abychom si užili víkend. Potom s tím souvisí také vzdělávací a rekreační funkce, Tedy tyto ekosystémy mají i takovéto funkce. Já myslím, že všechny tyto výše zmiňované aspekty byly zohledněny, když jsme prováděli uh, hodnocení ekosystému. Kdy toto hodnocení proběhlo? Proběhlo to v letech 2001 až 2005. Zúčastnilo se více než 1300 vědců z celého světa a byl to velice interdisciplinární proces. Účastnili se toho vědci, eh, který, kteří se zabývají přírodními vědami, sociálními vědami a tak dále. Zaměřovali se zvláště na změny v ekosystémech, věnovali se tomu, jak se ekosystém v čase mění a také tím, jak tyto změny ovlivnily eh, život a situaci v zemích a regionech, na které jsme se zaměřovali. Vědci potom vytvořili různé scénáře do budoucna. Jak jistě víte, v oblasti životního prostředí je nejistota velmi významným faktorem. Vědci se tedy snažili ukázat, jaké různé scénáře by mohly nastat, například když vzorec spotřeby zůstane stejný, když se bude stejným způsobem využívat půda nebo když dojde ke změnám. Vytvořili tedy různé scénáře a ukazovali, jaké trendy mohou nastat v příštích 10 až 20 letech. Toto hodnocení pomohlo zaměřit mezinárodní diskuzi více na vazbu mezi životním prostředím a významem životního prostředí pro rozvoj. A v současné době toto hodnocení stále probíhá. Jak můžete vidět, některé z nich jsou tady v prezentaci. A na tomto slajdu můžete vidět různé probíhající i dokončené hodnocení v celém světě. Některé z nich probíhají na regionální úrovni, jiné na státní úrovni a některá z nich ještě nebyly, nebyla ukončena některá ano. Takže abychom se ještě vrátili zpět, toto jsou publikace, které byly vytvořeny a týkají se různých hodnocení. Co je v této souvislosti velice zajímavé, je to, že publikace se snažily zapracovat i názory lidí přímo v terénu. Například v Peru jsme zapojili do studie kečuánskou komunitu, Snažili jsme se zjistit, jaké vazby vidí oni mezi životním prostředím a pohodou a životem. Takže je tam zapracována řada různých zkušeností a názorů. Jak je follow-up? Hlavním cílem je zjistit, jak toto nyní můžeme využít pro vytváření politika plánu. Nyní víme, jak se ekosystémy v čase mění, víme, jak to ovlivňuje eh, život lidí, známe různé scénáře, nebo byly vytvořeny různé scénáře pro různé části světa a otázka je, co budeme dělat nyní. Jak to ovlivní rozhodování, nebo ovlivní to vůbec rozhodování, kdo přijímá takováto, takovéto rozhodnutí a jaké typy vědeckých eh, důkazů můžeme využít pro vytváření politik. Co jsme udělali jako první věc v této souvislosti? Snažili jsme se vytvořit síť, která pomohla rozšiřování kapacit v různých zemích, tedy země a regiony, které se chtěly připojit eh, a udělat vlastní hodnocení, dostali k tomu příslušné zdroje, dostali kapacity, dále proběhla výměna zkušeností a výsledků různých eh, studií, různých hodnocení, protože samozřejmě různá hodnocení se zaměřovala na různé kontexty, různé oblasti. A poté nám šlo také o to, abychom vytvořili eh, bloky, které budou vycházet z těchto eh, různých zkušeností a znalostí a založit na tom globální diskuzi. Jedním z výsledků bylo vytvoření mezivládní platformy, která se nazývá Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Toto je také mezivládní orgán, který využívá vědeckých eh, poznatků a hodnocení ekosystémů to, aby informoval politiky o rozhodování v této oblasti, tedy v oblasti životního prostředí. Dále vytvořili jsme příručku, ve které se vysvětluje, jak byly vytvořeny různé scénáře, jak mi můžete sami vypracovat takovéto hodnocení ve vaší zemi, v našem regionu, jaké nástroje a metodika je k dispozici. Nyní bych se chtěla stručně zmínit o iniciativě Chudoba a životní prostředí. Jak už jsem se zmiňovala, toto je společná iniciativa UNEP a DEPI a snaží se ovlivnit nebo zasadit eh, tuto problematiku do plánování na státní i regionální úrovni. V současné době působíme v 18 až 20 zemích. Většina z nich eh, jsou méně rozvinuté země, které žádali o naše služby. Hlavní partneři, se kterými spolupracujeme, jsou ministerstva financí a plánování, někdy se také jedná o, ministerstva rozvoje, přírodních zdrojů a životního prostředí. Působíme v rámci programů, to znamená, že když máme nějakou strategii, která je součástí rámce, pomáháme dané zemi, aby zapracovala takovéto e, výsledky do plánování, do rozhodování, ale zvláště se snažíme ovlivnit eh, politický sektor a také přidělování financování ze státního rozpočtu, tak abychom zajistili, že více financování půjde na takovéto politiky zaměřené na životní prostředí. Mali. Dělali jsme pilotní studii v Mali, Mauritánii, Rwandě, Tanzánii a Ugandě, což je vlastně takový přes regionální případ. Já trošku vysvětlím, jak to funguje. Eh, bo je v každém případě v takového programu je potřeba se soustředit na určité eh, zásadní eh, body. Například našimi partnery nejsou ministerstva životního prostředí, ale ministerstva financí, rozvoje a plánování, protože to jsou ta, která rozhodují o státním rozpočtu, o tom, na co se budou vynakládat prostředky, co budou hlavní sektoriální programy. A jde o to, skutečně s těmito institucemi pracovat na potřebách, o tom, o jaké jsou e, souvislosti mezi životním prostředím a chudobou. My zpravidla realizujeme spolu s nimi hodnocení a jedna z věcí, které myslím, do kterých hodně investujeme, jsou ekonomické analýzy alternativního využívání ekosystému. Ekonomická argumentace zpravidla bývá eh, pochopena nejrychleji v mnohých zemích, například ze strany ministerstev financí a rozvoje a je to dobrá protiváha pro pochopení, jaké jsou ekonomické hodnoty ekosystému a jak toto lze brát v úvahu v rámci udržitelného rozvoje. Ale samozřejmě také e, se čím dál více zapojujeme spolu s dalšími aktéry, což jsou například e, odbory, svazy zemědělců, e, samozřejmě parlamenty, protože ty musí monitorovat rozhodování všichni o veřejných investicích a, a, a, zkou, a, a jak se zabývají se, a, nebo vysvětlujeme jim, jakým způsobem lze využívat ekosystémy pro e, zajištění řádného rozhodování v oblasti investic a monitorování investic a taky co se týče nákladů na alternativní politická opatření. Čili skutečně pomáháme s těmi ekonomickými a sociálními analýzami spojenými se, se službami ekosystému a pracujeme na budování kapacit institucí, tak aby si tu práci mohli udělat sami. Já si myslím, že to, mě, e, to bylo zvlášť zajímavé, například v Laosu e, Národní výzkumný institut spolu s Ministerstvem pro e, rozvoj vytvořili vlastní hodnocení ekosystému, aby zjistili, jaký je dopad investic na uživatele půdy a ekosystémy. Eh, jednalo se o přechod od rýžovišť na plantáže e, e, kaučuku a zabývali se tedy s změnami v sociální struktuře a změnili způsob výroby, což znamenalo veliký dopad na sociální struktury společnosti. A já se domnívám, že tímto způsobem vlastně, jakže realizovali tu analýzu, jak se e, služby ekosystému změnily a jak se změnila situace, situace z hlediska po eh, chudoby, způsobu vazby mezi lidmi a půdou, to ukázalo, že ekonomická analýza je důležitá, finanční implikace a tak, ale lidé se eh, nezabývají pouze příjmem, ale také otázkou bezpečnosti, stability rodin, eh, dopadu životního prostředí, třeba přístup k čisté, nekontaminované vodě, schopnost plánovat budoucnost dětí a podobně. Čili to je celá řada proměných, které jsou velice důležité při rozhodování o budoucnosti a o, investicích, e, zahraničních investicích, veřejných investicích, co se dá, e, jak tedy toto všechno využít. Čili tím vznikla velice zajímavá vnitrostátní diskuse a laoský parlament nyní hraje významnou roli v této diskusi. Jedná se především o kontrolu eh, zahraničních investic a je to velmi zajímavé v tom, že se také mohou poučit z výborů, jako je ten váš, například v oblasti třeba monitorování ochrany ekosystémů a, spoje, a souvisejících investicích. My se také snažíme pomáhat vládám při eh, vytváření monitorovacích ukazatelů a eh, v oblasti chudoby, tak abychom jim usnadnili rozhodování v oblasti veřejných investic, alokaci rozpočtu, eh, do e, politiky pro odbourávání chudoby a ochranu životního prostředí a e, zaangažování jednotlivých institucí, například parlamenty, které mají významnou kontrolní funkci, ale také e, tam jde o zapojení národních výzkumných institucí. V Laosu ministerstvo pro rozvoj chtělo využívat zkušenosti svého výzkumného ústavu, ale dělali to poprvé, čili ono je to vždycky vždycky otázka, jakým způsobem zapojit jednotlivé aktéry, zemědělce, odbory, nevládní organizace, jakým způsobem je konzultovat. To je, to je výzva pro řadu zemí, nejenom i tady v Evropě, eh, jakým způsobem budovat ty programy, aby byly konzistentní a aby byly ty veřejné konzultace skutečně, jak si, aby šly do hloubky a, a aby se zapojili do nich všichni a ne jenom pár subjektů čili aby tam docházelo k jakému si permanentnímu konzultování nevládních eh, aktérů. Tady je zase takové schodnutí toho přístupu. Samozřejmě je důležité být eh, u toho, když se eh, koncipuje ta agenda, eh, využít ekonomické a sociální argumenty hned na počátku, potom při rozhodování o té, které politice, kdy politici využívají to poradenství a Eh, to znamená, je potřeba poskytovat pravidelné poradenství, monitorování dále, potom výsledků takových politických rozhodnutí a tak dále. Eh, na základě toho hodnocení využití eh, ekosystému, tedy nám to hodně pomáhá Eh, vysvětlit politikům souvislost mezi službou ekosystému a eh, jaksi blahem obyvatelstva, zajištění zapojení populace, místní populace, zemědělců, ženských skupin a podobně. A Ono to hodně pomohlo taky ovlivnit národní strategické plány. Jsem tady uváděla příklad Ruandy a Thajska při koncepci veřejných politik, jakým způsobem to ovlivnilo rozhodování a, a to dlouhodobé budování místních kapacit vyt, pro vytváření vlastních ekosystémů. Tady jsem chtěla ukázat příklad z Ruandy. Ruanda začala ekonomickou analýzou vlastního řízení národních zdrojů a Eh, zabývali se eh, zhoršováním mokřin a eh, lesů a tam jsou dva důležité aspekty tohoto ničení prostředí. Za prvé je to snížení Eh, kapacit. Ono, Ruanda je velmi chudá oblast a eh, skoro 100% elektřiny má z vodních elektráren, takže eh, to vede k poškozování jak lesů, tak mokřadů, protože mok, mok, mokřady jsou využívány vlastně k výstavbě sídlišť a dochází často k výpadkům elektřiny Eh, i v hlavním městě, i v městech a ve vesnicích, takže není možné tam provozovat jaksi eh, mnoho aktivit eh, a uživit se. Takže na základě tohoto hodnocení politici uznali, že existuje veliká silná vazba mezi poškozeným životním prostředím a vytvářením příjmů a průmyslovou produkcí, takže co se s tím dá udělat? Takže na základě hodnocení Eh, jsme se společně eh, zapojili do vytváření strategie na snižování chudoby s tím, že eh, jsme studovali ekonomickou cenu půdy a vody, což znamená snížení produkce elektřiny z vodních elektráren měl veliký jaký dopad a co se s tím tedy dá udělat v rámci integrovaného plánování a dělby informací mezi ministerstvy, ministerstvo energetiky, ministerstvo plánování, ministerstvo zdravotnictví se všechny zapojily. Proběhla národní veřejná diskuse. Ruanda totiž nejenom, že každý, dělá každoroční uh, eh, diskusi se všemi aktéry, jak si na státní úrovni v prosinci, ale i na regionální úrovni mají takzvané rozvojové skupiny, kde jsou zapojeni různí místní aktéři a tam se jedná o tom, jaké konkrétní kroky přijímat a celý program pro ochranu životního prostředí a eh, poklesu chudoby podporuje sám prezident takže takto vznikla diskuse o poškozování životního prostředí v souvislosti s nedostatkem vodní elektřiny a to vedlo tedy k celostátní diskusi. A to potom vedlo k vytvoření integrovaného plánu na obnovu mokřadů, národní program na znovuzalesnění a to způsobem, který pomůže populaci e, zajistit živobytí na místní úrovni a současně e, vytvořit nové e, vodní elektrárny, které by dodávaly dostatečné množství elektřiny do sítě. V Thajsku thajská vláda Eh, požádala o eh, analýzu ekosystému ve třech provinciích a tady zase šlo o to informovat mm, mm, místní plánovače na národní úrovni a šlo o to, jakým způsobem může rozvojová politika integrovat z rozvoj zemědělství spolu se záchovnými programy, tak aby e, byl zajištěn program proti chudobě a současně ochranu ekosystému. Tady na těch třech Eh, obrázcích vidíme změny eh, situace, docházelo k odlesňování a eh, vysoušení mokřadů v období od roku 1977 do roku 2009 vidíme veliké vlivy na ekosystému a ta diskuze proběhla velice participativním způsobem a stalo se to, že tajská vláda se sama rozhodla vložit peníze do dalších konzultací s různými eh, které v regionu a se vypracovaly různé alternativní plány využití půdy v těchto provinciích. Takže to je pár příkladů jak spolupracujeme s různými vládami v, v různých oblastech a velice jsme vděční Evropské komisi za podporu. Toto jsou naši různí partneři a donátoři a spolupracujeme taky s Evropskou komisí. Kolega teď tady řekne pár slov o tom, jakým způsobem tyto iniciativy posilujeme, jak a jakým způsobem Evropský parlament může nám pomoci v rámci těchto iniciativ k využívání eh, hodnotících studií. Takže já bych vám chtěla poděkovat a těším se na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji, Isabel Kempf. Děkuji vám za tuto velice zajímavou prezentaci. A nyní dávám kolegům možnost vyjádřit se, komentovat nebo klást otázky. Moje kolegyně, která bude pokračovat eh, po té, co já odejdu, bude mít první příspěvek, takže máte slovo. Děkuji, děkuji vám za tuto extrémně zajímavou prezentaci. Myslím si, že to byl skvělý příklad toho, jak můžeme hodnotit nebo posuzovat zhoršování životního prostředí a také v této souvislosti něco udělat. My jsme zatím hodně slyšeli o tom, jaké jsou postupy, jak eh, vše probíhá, jaký to má dopad. A já bych se chtěla zeptat, zda byste se s námi mohla podělit o nějaké celkové výsledky. Bylo by to velice zajímavé. Děkuji. Nyní předávám slovo panu Garciovi pan Diaz de Mera. děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poblahopřát eh, výboru eh, k této zajímavé iniciativě. Chtěl bych vám položit následující otázku. Tato otázka se týká Ruandy. Rád bych věděl, jakým způsobem jste zohlednili válečnou situaci. Jakým způsobem jste zohlednili konflikty mezi Tuci? Protože i to je vlastně důležitý faktor zhoršování životního prostředí a také to má dopad na chudobu. Děkuji. Mr. Cortés Lastra. Pan Cortés Lastra. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poblahopřát paní Levinové k tomu, že zde představila svoji přednášku v rámci tohoto veřejného slyšení. Byl to zdroj důležitých informací pro nás. Nicméně bych chtěl vyjádřit několik připomínek. To, co probíhá ve světě, je přesně opakem toho, co říká název tohoto slyšení? Snižování chudoby nese mm, jaksi důležitou ekologickou cenu. Víte, že máme země BRIC, Čínu, Indii a další. A veškerá opatření pro rozvoj v těchto zemích eh, nesou sebou ekologickou daň. A to je všechno evidentní. Všichni to víme. A proto bychom měli vzdát hold všem těm, kteří vyvíjejí úsilí ve smyslu jednotlivých úvah na eh, podporu životního prostředí a zároveň se snaží dosáhnout cílů, jako je například vymícení chudoby. To je vlastně naším společným cílem. Na základě této úvahy bych se vás chtěl na něco zeptat. Ohledně Ruandy se nám vylíčila situaci v této zemi. Hovořila jste o závislosti na vodních elektrárnách prakticky za 100%. Dále jste hovořila o zapojování občanské společnosti a politických představitelů v rámci diskuze ohledně energetické budoucnosti této zemi. A na závěr svého vystoupení, když jste hovořila o Rwandě, jste prohlásila, že se bude pracovat na základě nových vodních elektráren. Ale nedojde k dalšímu odlesňování v důsledku tohoto nasměrování. Nebylo by vhodné najít jinou variantu, protože vodní elektrárny povedou nezbytně k odlesňování. nebylo by dobré začlenit do toho obnovitelné energetické zdroje z hlediska budoucnosti. To by umožnilo vyřešit tyto problémy. Možná, že by existovaly jiné varianty, které by nahradily eh, vodní elektrárny jinými způsoby výroby energie a to by umožnilo vyřešit problémy, o kterých jste hovořila, zvláště v Ruandě. Co se týče využívání obnovitelných energetických zdrojů a vymícení chudoby. E, v tomto ohledu by mě zajímalo, jaké jsou vaše iniciativy a vaše e, hlediska. Paní Cimer. I z mojí strany bych chtěla srdečně poděkovat za váš příspěvek. A otázka, která zde právě zazněla ze strany mého kolega se, kolegy, se týká podpory růstu a narušení životního prostředí. Já bych tu otázku chtěla otočit jinak a chtěla bych se zeptat na konkrétní dopady, zvláště klimatické změny a narušení životního prostředí ve vztahu k hladomoru, chudobě a dále by mě také zajímalo, jakým způsobem se díváte na katastrofální situaci v Somálsku. Mohla byste k tomu uvést také některé informace, jaká je tady korelace a zda podle vašich zkušeností je možné nějakým způsobem měnit myšlení politických představitelů a to jak na národní úrovni, i tak trochu i ve smyslu OSN. Zda by bylo možné tedy změnit toto myšlení v tom smyslu, že by se tady propojoval ten boj proti porušování životního prostředí s bojem proti chudobě. Thank you. Mrs. Mr. Děkuji, nyní pan Gerens. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já si myslím, že jedním z problémů je ta skutečnost, že uchování lesu není prioritou rozvojových zemí. Vysvětlím to. My pracujeme v rámci partnerství. Nasloucháme našim partnerům eh, z jižních zemí a pokud se objeví projekt zachování tedy těch primárních eh, lesů, tak nedostáváme odpovědi, reakce. Jakým způsobem je možné překonat tuto potíž? Mám na mysli projekt, který, kterým jsem se zabýval sám v Burkina Faso, kde několik stovek hektarů eh, pralesů, to je jediné, co vlastně se tam zachovalo v této zemi, Burkina Faso. Ten projekt spočíval v tom, že jsme nejdřív chtěli přesvědčit eh, obyvatelstvo, aby začalo sázet stromy kolem tohoto zbytku, tak aby obyvatelstvo mělo dostatek dřeva pro své domácnosti. A jakmile by mm, toto osázení proběhlo, tak jsme chtěli eh, rozvinout určitá opatření, která by mohla ochránit tento les. Je to projekt, který pokrývá období 20 let přibližně. Takže tady je nutné výrazné nasazení regionálních, lokálních i národních orgánů. Je tady samozřejmě nebezpečí, že se vystavujete více, že tady existují jiné priority. A co se týče boje proti chudobě, musíte mít opravdu přesvědčivé argumenty. A teď k mojí otázce. Jakým způsobem by bylo možné, aby tady vzniklo vědomí této, tohoto problému na úrovni představitelů těchto zemí. Máte tady nějakou konkrétní strategii na to, abyste je přesvědčili? <clears throat> Okay, before I give the floor. Ano, předtím, než předám slovo komisi, bych eh, ještě ráda položila jednu přímou otázku. Co považujete za hlavní překážky, zohlednění eh, zhoršení ekosystému do procesu rozhodování. A jak nahlížíte na koncept eh, zelené ekonomiky, který také bude projednáván v rámci Rio Plus 20? Je klíčové toto zohledňovat v rámci krátkodobých ekonomických eh, zisků a dlouhodobého zhoršování životního prostředí. Je důležité to zohlednit eh, v kontextu ekonomické ztráty. To byla tedy má otázka a nyní bych předala slovo komisi. Pan Renier, který je zástupcem ředitele eh, oddělení pro klimatické změny, životní prostředí, přírodní zdroje a vodu v DG DEVCO. Prosím. Děkuji a dobré dopoledne. Jak jsme slyšeli, jeden z hlavních závěrů tohoto hodnocení ekosystému je ten, že dochází k zhoršování ekonomických služeb to také narušuje eh, dosahování našich cílů. Není nutné to zdůrazňovat, eh, je to jasné, jasný fakt. Ale otázka je, co s tím budeme dělat v rámci ODA, což je pomoc, eh, rozvojová pomoc. Dlouhodobé cíle jsou snižování chudoby, udržitelný rozvoj a dosažení stanovených cílů. Takže si myslím, že je spravedlivé říci, že Evropská unie v minulosti a stále ještě i v současné době eh, je na jedním z předních míst řešení této otázky a to se také týká zahraničních vztahů. Již několik let se snažíme integrovat aspekty eh, životního prostředí do všech fází spolupráce. Zapracováváme to do stanovování politik, do programování i do implementace. Takže pojďme se nejprve podívat na úroveň politik a rozhodování. Jak jistě víte, v roce 2005 eh, bylo dosaženo evropského koncenzu v oblasti vývoje, kde se zvláště soustředíme na udržitelný rozvoj. Stanovuje se například povinnost použít eh, hodnocení životního prostředí jako nástroj při vypracovávání obrázků eh, nebo toho, jak je na tom životní prostředí v zemích, se kterými spolupracujeme. Nedávno naše nová rozvojová politika, agenda pro změnu, obsahovala dvě hlavní témata. Jedno z těchto témat je inkluzivní a udržitelný růst a druhé téma jsou eh, lidské zdroje, demokracie a dobrá zpráva. My jsme tam jasně říkali, že rozvoj není udržitelný v případě, že ničí životní prostředí, biodiverzitu a přírodní zdroje, na kterých bychom se měli zakládat. Také se tam zmiňuje ehm, podpora zelené ekonomice a to se zvláště týká dvou odvětví. Udržitelného zemědělství a udržitelné energetiky. Takže další krok je to, jak tyto politiky převedeme nebo přeneseme do programu. Za tímto účelem jsme vypracovali nástroje a metody, které poskytujeme kolegům, tak, aby naši kolegové mohli efektivněji zapracovat eh, životní prostředí a klimatické změny do svých programů a projektů, které budou potom dále rozvíjet. Možná víte, že jsme vypracovali pokyny, které se týkají zapracování těchto aspektů do politik a nástroje, které tam zmiňujeme, jsou profily eh, životního prostředí v konkrétních zemích, které, jak jistě víte, jsou nyní povinným nástrojem, které musí doprovázet eh, strategické dokumenty konkrétních zemí. To jsou tedy dokumenty, které vyvíjíme s těmito zeměmi. Je tam také strategické hodnocení životního prostředí, posouzení dopadů na životní prostředí a nedávno také eh, posouzení rizik, které souvisí s životním prostředím. To se k tomu nyní přikládá. Možná také víte, že v rámci finančních nástrojů máme jednu konkrétní rozpočtovou linii, která je, založen, která je se soustředí na zdroje a životní prostředí. To je tedy rozpočtová linie, na kterou eh, bylo zatím vyhrazeno 1,1 miliard eur na roky 2007 až 2013. To znamená, že tady se přímo soustředíme nebo zaměřujeme na projekty v rozvojových zemích, které se týkají oblasti klimatické změny, vody, lesnictví, biodiverzity, znečištění, chemikálií a tak dále. Řada projektů, které jsme podporovali, například zahrnují elektronický odpad. Podporujeme projekt, který byl nedávno prezentován v rámci UNPEI na projekty založené na pest, eh, zaměřené na pesticidy, zprávu lesů. Také jsme financovali slib v oblasti klimatických změn, který komise přednesla v Kodani. Dále projekty například v oblasti udržitelného, udržitelné spotřeby a produkce. Část této rozpočtové linie je také zaměřena na podporu mezinárodních dohod ekologického řízení obecně, na úmluvu v oblasti biodiverzity, dezertifikace a klimatických změn. To tedy bylo k tematickým projektům a rozpočtovým liním. Kromě toho mám ještě zeměpisné nástroje. Já se zmíním o jednom z nich, v rámci kterého podporujeme velký projekt zaměřený na multilaterální um, aspekty a rozšiřování kapacit. Pokud je o budoucnost a příští víceletý finanční rámec, my si uvědomujeme, že v této souvislosti s námi před, před námi stojí ještě velký kus práce a musíme uh, tyto aspekty lépe zapracovávat do politika plánu. My jsme se snažili do pokynů na rok 2006 zapracovat velice silné signály v tom smyslu, že toto jsou prvky, které musí být zohledněny. Nicméně budeme muset učinit mnohem víc. Jak asi víte, pro příští MFF je náš návrh takový, že bychom měli stanovit cíle pro oblast životního prostředí a klimatických změn v rámci dalších tematických programů DCI které nazýváme globální výzvy. 25 celkové částky na tento program bychom chtěli vyhradit 25 této částky musí být vyhrazeno na projekty související s klimatickými změnami a životním prostředím. My jsme stanovili celkově 20% cíl pro klimatické změny a do nástrojů vnějších činnosti bychom toto chtěli také zapracovat. Takže budeme aplikovat 20% cíl eh, pro klimatické změny v zeměpisných finančních nástrojích. Já se domnívám, že to by z mé strany mohlo být vše a případně bychom mohli ještě dále jednat eh, na základě otázek, které padly. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo zpátky paní Kemp, aby zodpověděla ty otáz- početné otázky. Takže především děkuji všem za otázky. Je vidět, že je tady velký zájem i mnoho vědomostí v sále o souvislosti mezi eh, životním prostředím a chudobou. Takže já bych začala od konce. Týká se to souvislosti mezi dlouhodobými, dlouhodobou udržitelností životního prostředí a krátkodobými zisky. Já si myslím, že na, že na otázku si tazatel sám odpověděl z části, protože to je samozřejmě otázka rozdílných zájmů. A my se snažíme prostřednictvím iniciativy pro souvislost chudoby s životním prostředím, podstat, jak si zaprvé se snažíme otázku normalizace, to znamená, jakmile hovoříme o přístupu k vodě, přístupu k kanalizaci a podobně, to jsou cíle krátkodobé i dlouhodobé a to znamená, že chudá populace je na tom nejvíc vydělá, protože to jsou zpravidla ti, kteří nemají přístup k vodě a hygienickým zařízením. Čili toto je mm, jaksi významný argument jestliže nejsou chudí lidé zapojeni do té diskuse, protože prostě nej, nej, nejsou součástí těch, kteří rozhodují a nemají přímý přístup ke zdrojům, jako je voda, mm, nebo hospodaření s půdou a podobně, prostě protože jsou chudí a marginalizovaní, tak to je, myslím, první věc. To znamená, jde o to nejprve, jak zapojit eh, chudé lidi do té veřejné diskuse. A jeden ze způsobů, je vlastně zapojit je do těch hodnotících studií a zapojit je do celého toho procesu. Jestliže nejsou součástí diskuse je velmi pravděpodobné, že krátkodobé ekonomické zisky jak si dostanou přednost před udržitelností. Čili je potřeba získat spojence. A dárci, jako třeba Evropská komise nebo Evropský parlament, myslím, tady mohou sehrát velmi důležitou roli a můžou být významným spojencem při obhajování dlouhodobých udržitelných rozvojových plánů. Takže to je moje první odpověď na tuto otázku. Za druhé, zelená ekonomika, to je způsob, jak fungovat, ale nesmí to být vnímáno jako překážka obchodu, protože mnoho chudých zemí v tuto chvíli považuje zelenou ekonomiku a celou diskusi kolem ní jako další způsob, jak jim klást do cesty obchodní bariéry. A ta diskuse má být o tom, jakým způsobem moci mít zelenou ekonomiku, která zaměstná lidi. To je velmi stará diskuse, velmi intenzivní a třeba je projekt v Indii, kde jeden severský stát dal mnoho peněz do solární energie, do malých vesnic a podobně. Ale samozřejmě to není udržitelné. Za prvé tím nevznikla žádná pracovní místa, je to eh, kapitálově nákladné Eh, eh, ty eh, místní mohou platit za provoz té elektrárny, ale nikdy by si to sami nemohli dovolit a nemohou jak si zaplatit ani obnovu takové elektrárny, čili to není udržitelné. Jde o to, jak mít zelenou ekonomiku, která zaměstná lidi, dá jim práci, chudým lidem, to je otázka, kterou my musíme brát v úvahu, když mluvíme o Eh, plánech na podporu ochranu životního prostředí a podporu chudých. Na otázku pana Lohro, jak přesvědčit vlády rozvojových zemí, aby se pustili do projektů, které budou podporovat chudé a, a, a neodlesňovat. Jak toho dosáhnout? jak jim pomoci vnímat ty dlouhodobé přínosy pro většinu populace na rozdíl od krátkodobých zisků. Jedním z těch řešení, které bylo vyzkoušené také, je ten takzvaný ochran... projekt pro uh, UNEP, že se platí chudým společenstvím za ochranu životního prostředí. Podobné projekty fungují ve Vietnamu a v Kongu, kde se platí místním chudým lidem za to, že nebudou kácet stromy a naopak je e, vlastně tím, že je chrání, tak to generuje příjem pro tu místní populaci, která e, potom ten les chrání i pro blaho vlastně celého světa. Takový to typ myšlenek nebo případů místo aby se to dostalo do začarovaného kruhu směrem dolů, čím více chudoby, tím více kácení eh, dříví na, na otop a podobně, tak eh, jak si to obrátit a platit těm domorodcům, aby, aby eh, to chránili les to si myslím, že pár takových iniciativ tímto směrem míří a je zajímavé se podívat na to, jestli to skutečně potom vede k generování nějakého příjmu, jestli to třeba se neomezí jenom na těch pár příjemců té, té podpory, nebo jestli, to, jestli je to skutečně participativní proces, v němž tedy ti místní obyvatelé pak z ochrany toho lesa mají vlastní příjmy a přístup k vodě a tak dále. Další Otázka se týkala obnovitelných energií. Co třeba v případě Rwandy dělat, aby se produkovala obnovitelná energie na místo eh, a v, v, při znovu zalesňování a tak dále. V případě Rwandy je potřeba vzít v úvahu to, že to je velice lidnatý stát. Každý centimetr půdy je prakticky využitý na zemědělství a udržení prostě a uživení populace. To je, čili je tam velmi málo prostoru pro eh, jaksi vytváření prostoru na obnovitelné zdroje, čili teď eh, je tam eh, pozornost soustředěna na eh, ty mokřady a na zvýšení produkce elektřiny a tam jde o to vybrat si, co je udržitelnější. Mnoho zemí má problém ten, že když se pustí do obnovitelných zdrojů, okamžitě se zvýší cena potravin, protože pravidla je třeba se rozhodnout buď a nebo a to vyvolává zase nové dilema eh, pro politiky. Takže každý stát to musí vidět podle toho, co je z jeho pohledu utržitelnější. Vzhledem k omezeným zdrojům v případě Rwandy, který, která je malým státem s velkým využitím zemědělské půdy, šlo o lepší využití mokšadu. A nyní ještě další otázka o tom, jak zapojit nebo jak ehm, zohlednit e- etnické pnutí v případě mm, udržitelného užití půdy. Tady ten hlavní argument je, že historicky část populace byla vyloučená z rozvoje a všech příležitostí, protože patřili k jiné etnické skupině. V případě Rwandy, Rwanda využívala rozvojový diskurs jako způsob k překonání etnickému rozdělení, etnického rozdělení. Ruanská vláda se snaží jaksi prosazovat myšlenku, všichni jsme občané Ruandy, Tady nejde o žádné etnické rozdíly. My musíme, jestliže má být každý součástí agendy rozvoje a každý občan má mít užitek z rozvoje, z rychlého rozvoje Ruandy, pak etnické Eh, rozdíly budou méně důležité, protože nakonec všichni budou mít pocit, že z toho něco mají. A o to se tedy teď snaží. A já si myslím, že ten výsledek, který to přináší v oblasti rozvoje, je opravdu pozoruhodný. Teď, když jsem v roce 94 byla Ruanda naprosto zničena a ten pokrok je obrovský. Zřejmě to mělo svou politickou cenu, je to režim, který, který poměrně je hodně plánovaný, všechno se řídí z vrchu směrem dolů. A samozřejmě to má vždycky svá pro a proti, ale je tam patrný posun kopředu a, a ten, jestliže je zajištěný program na, na podporu chudých a podobně, v, v, utlumí to, to etnické pnutí a to je říš, řešení, které tam zvolili. Co se týče otázky zda rozvoj zničil životní prostředí. Myslím, že jenom že pár příkladů Čína, Indie. A můžete to se tu, ten začarovaný kruh obrátit. To znamená, že zelená ekonomika může využívat proekologické e, plány, aby lidé neupadli do chudoby. My máme jeden projekt v Uruguayi, tam pracujeme s mm, podniky, nebo se z, v oblasti sběru odpadu v Montevideu, e, zajistit jim přístup k trhu. Organizovali jsme z, tedy sběr a, a zpracování odpadu, tak aby to fungovalo udržitelně, aby dostali podporu od státu na to a vlastně oni poprvé začali mít pocit, že se ze dna společnosti stali jakoby podnikateli, že je berou vážně, že mají stabilní příjem z recyklace odpadů, takže e, tímto způsobem vlastně tito velmi chudí lidé se dostali nahoru, zlepšila se jejich situace a Eh, a to je, myslím, velice pozitivní příklad obrácení toho začarovaného kruhu. Okay, uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji vám za tuto velice zajímavou a poučnou prezentaci. Jsem si jistá, že příslušné publikace můžeme nalézt na vaší internetové stránce. Nyní předávám slovo Gabi, která nás bude provádět eh, druhým panelem a zmíní se o některých případových studiích. Děkuji. Ah. Thank you very much, Ska. Děkuji. Já bych nejprve také chtěla poděkovat za prezentaci a, za tak, a také za to, že velmi zdůrazňujete vazbu mezi industrializací a ničením ekosystémů a chudobou. Já se domnívám, že v této oblasti musíme dělat více, my jako Evropský parlament, abychom se zaměřili na tuto vazbu a také se musíme zaměřit na naši vlastní strategii, strategii Evropské unie v oblasti energetiky. Já se totiž domnívám, že otázka, kterou jste zmiňovala o využívání půdy a špatném využívání půdy a, a využívání energií v EU, tedy já se domnívám, že to je také jeden z důvodů narůstající volatility nestálosti cen potravin. Já bych nyní chtěla všechny přivítat na tomto uh, slyšení o zhoršování životního prostředí a chudobě. Vítám také mladé lidi v poslední řadě. Chtěla bych vás přivítat. A nyní přejdeme k další části našeho slyšení, která se týká případových studií. Budeme se zabývat sociálními a ekologickými dopady eh, činnosti ropných společností A v úvodní části toto není možné. Je škoda, že si nebudeme moci vyslechnout prezentaci, která se týká nakládání s toxickými látkami. Já jsem si jistá, že by to byla velice dobrá a, a zajímavá prezentace, ale uvidíme, zda bude možné tuto prezentaci zajistit někdy později. A nyní bych chtěla přivítat princ Chima Williams, který působí v rámci Legal Resources Environmental Rights Action v Nigerii. Pan Williams je, nebo byl aktivní také jako právník, zaměřující se na tuto oblast – Působil v rámci OSN jako aktivista, právník a významnou měrou přispěl k politikám a změnám v Nigerii a v západní Africe. A v také režimům, ehm, které se zaměřují na životní prostředí. Takže pan Williams nyní bude mluvit o dopadech činností ropných společností na životní prostředí, zdraví a rozvoj v subsaharské Africe, konkrétně v eh, deltě Nigeru. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste přijal naše pozvání a předám vám, vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení europoslanci, milí kolegové, dámy a pánové. Je pro mě obrovským privilegiem sedět zde mezi vámi a moci hovořit o otázkách, které se týkají činností ropných společností a jejich dopadů na životní prostředí v oblasti delty Nigeru. A také budu hovořit o dalších souvisejících sociálních otázkách. Mám tady připravenou prezentaci, ale nemáme moc času, takže ne, uh, slide po slajdu, spíše se zmíním o některých otázkách, která, které by mohly být eh, zvláště zajímavé. První věc. Většina narušení eh, životního prostředí, ke kterému dochází v regionu Delty, tedy většina pochází z činností nadnárodních ropných společností. Většina z těchto korporací má evropský původ. Zvláště se to týká těch velkých jmén, jako je Shell, Eni, Ajib. Dál Mobile, což je afrického původu. Pardon, americká společnost a další. Já bych se chtěla nejprve obecně zmínit o činnosti výrobních společností a jejich dopadech v deltě Nigeru. Situace tady je poněkud komplikovaná. Situace pro občany, kteří bydlí v deltě Nigeru. A to z toho důvodu, že ropa a zemní plyn a jejich přítomnost by měly být sice požehnáním pro tyto komunity, ale paradoxně tomu tak není, je to spíše prokletí. Pro některé z nás je to otázka, zda se jedná o požehnání nebo o prokletí. Už jsme o tom diskutovali před nějakou dobou a už neplatí pro občany Nigerie a další eh, osoby, které žijí v eh, del- deltě Nigeru. Tedy znečištění je hlavním dopadem přítomnosti ropy v oblasti. Samozřejmě ekonomika Nigérie z velké části závisí na ropě a zemním plynu. Ale pro obyčejné občany, pro obyčejné lidi co oni vidí, je hlavně znečištění, které s tím souvisí. Já bych se nyní chtěl zaměřit na nehody, ropné úniky a znečištění a krize, které souvisí s těžbou ropy. v nedávné době to také souvisí s otázkou militantnosti v deltě Nigeru. Nepůjdu tak daleko, že bych mluvil o ropných únicích, které zničily velké oblasti v deltě Nigeru z důvodu znečištění. od prosince minulého roku do ledna tohoto roku došlo k obrovským incidentům, které mají globální rozsah. a které souvisí s únikem ropy a ropným znečištěním v této deltě. K prvnímu incidentu došlo 26. prosince 2011 a to byl ropný únik eh, Bunga společnosti Shell. Bunga je offshoreové zařízení na moři, které vytvořila společnost Shell za účelem těžby ropy a z moře potom připravuje tuto vytěženou ropu do Evropy a dalších částí světa. Výsledkem eh, čerpání ropy z tohoto zařízení do tankeru došlo k eh, nehodě a došlo k obrovskému úniku ropy. Tento únik ovlivnil pobřežní komunity a ovlivnilo to stovky tisíc občanů. Předtím, než jsem cestoval do Bruselu, jsem hovořil se zástupcem asociace eh, rybářů v Nigérii. A tento zástupce mě kontaktoval, abychom mohli jednat o podpoře pro ně, o podpoře pro rybáře, tak, aby mohli uh, žalovat šel za tuto nehodu. Protože výsledkem této nehody je to, že 20 tisíc rybářů přišlo o obživu z moře a to je přímým dopadem činností společnosti Shell. Tito rybáři nemohou nyní e, na moři rybařit z důvodu vysokého znečištění. To znamená, že pro období od prosince minulého roku dosud, protože eh, ropná skvrna nebyla vyčištěna, přišli tito rybáři o příjem a jsou ponecháni buď úplně bez práce, nebo jim mají pouze velice málo. My samozřejmě můžeme pochopit, k jaké situaci to vede. Znamená to, že rybáři ztratí zdroje k tomu, aby mohli uživit svoji rodinu a sami sebe. A neví, kde jinde by mohli získat jiný příjem. To je tedy situace, která je součástí problémů existujících v nigerské deltě. Samozřejmě toto může mít také psychologické zdravotní dopady. A to je pouze ten jeden ropný únik způsobený společností Shell v Bunga. Toto nastalo poměrně krátce po a jsem ráda, že je tady paní Kemp. Krátce po vytvoření eh, programu životního prostředí OSN, tedy poté, co mm, tento útvar vypracoval zprávu o mm, této oblasti. A nás nepřekvapilo, nás, aktivisty a ekology, lidi, kteří žijí v této komunitě, nepřed, nepřekvapilo, že vyšla takováto zpráva. A myslím si, že pro parlament a všechny z nás by mohlo být zajímavé vědět, že předtím, než UNEP provedl takovýto výzkum, se má organizace proti tomu stavila. Stavila se proti tomu, protože jsme se domnívali a věřili jsme, že se jedná o ničení Shell, společnost Shell chtěla totiž působit v této oblasti a vláda chtěla využít takovýchto, takovéto příležitosti proto, aby, závis, aby se lidé stali závislí a to proto, že se jednalo o instituci, která má respekt lidí. Takže jsme se stavili proti tomu, aby Shell tady mohlo, mohla působit. Nicméně do velké míry se tento pocit potvrdil. Zpráva byla uh, předložena prezidentu Federální republiky Nigerie asi před 6 měsíci a obsahovala doporučení. Ta zpráva říkala, že Guniland byl, tato oblast byla tak znečištěná, že bude trvat více než 30 let, než se životní prostředí obnoví. Dokonce i nápravné a okamžité kroky, které byly doporučeny ve zprávě, nebyly provedeny v šesti měsících po předložení zprávy. Ta zpráva tam leží, je to velice krásný dokument, A nám to poskytuje možnost nyní říci, že to, co jsme tvrdili, se ukázalo jako pravdivé. Ropné společnosti nicméně působí i nadále tak jako v minulosti. Byly vytvořeny různé výbory federální vládou a každý z těchto výborů se zaměřuje na část zprávy UNEPu a každému z těchto Výboru předsedá minister pro oblast eh, ropy, který je přímo napojen na společnost Shell. Takže my si všichni z toho můžeme lehce vyvodit, jaký to bude mít výsledek. Taková je tedy situace, která se týká zprávy UNEPu a Guniland. To se také týká ostatních částí delty Nigeru, protože ta, to znečištění nenastalo pouze v Gunilandu, ale také v jiných částech delty Nigeru. V roce 1998 došlo k jednomu z největších ropných úniků v, zařízení Ezomabu a ropné plošině, která se tady nachází. Došlo k úniku více než 40 eh, tisíc tun surové ropy do moře. Podobně tomu tak bylo u uh, bungy. My se ale domníváme, že ropný únik v, případ, v případě uh, bungy byl mnohem větší než těch 40 tisíc barelů, jak to tvrdí Shell. Myslíme si, že je to mnohem větší rozsah, ale není možné toto uh, objektivně ověřit. Jestliže únik e, ropy Bonga nebyl e, dost strašný e, po, podle té zprávy UNEP, tak na začátku tohoto roku došlo zase k dalšímu incidentu v souvislosti s ropnými společnostmi a to v souvislosti s firmou Chevron, kdy eh, v, na, na moři v důsledku aktivit Chevron On to je vlastně jeden z důvodů, proč jsme byli proti tomu, aby k nám UNEP přišel. Eh, ono totiž je to naprosto jasné. Ropovod, ropovody společností jsou vesměs staré, a mnohé z nich už jsou za hranicí své životnosti. Takže při sebe slabším eh, zvýšení tlaku se poškodí a při eh, kontroly, žádné kontroly se nedělají a Chevron Eh, měl tedy havárii v důsledku zvýšení tlaku eh, v starém ropovodu a, za, a od ledna, kdy k tomuto incidentu došlo, začalo hořet a tam dál doposavať hoří oheň. 10 kilometrů od moře eh, vlastně všichni, kdo jsou závislí na Eh, moři, na, na, na moři pro své živobytí nemohou vůbec nic dělat a nemají, nemohou užívat ani zdroje vody, pitné vody. Někteří ji sice pijí, protože nemají nic jiného na vybránou. Nakonec jedí i znečištěné ryby a Chevron potom e, v důsledku toho říká, že se tedy vlastně nic nestalo. Moje e, organizace se do té oblasti e, šla podívat a nejenom, že je voda znečištěná, ale, ale uhyne tam mořský život a to dokonce potvrdil i reporter BBC, který se tam dostal. A to jsou problémy, se kterými jak si žijí obyvatelé delty Nigeru. A náš ředitel říká, že někteří lidé v souladu se zprávou UNEP říkají, že někteří eh, ti obyvatele žijí celý život ve znečištěném prostředí a rodí se ve, ve znečištění, žijí ve znečištění a umírají a jsou pohřbeni v znečištění, protože prostě tam ta oblast je absolutně zničená. A to je tedy, co se týče ropných e, úniků. A co se týče e, úniků plynu, e, v Americe a v Evropě Eh, jejich eh, způsob, jakým fungují, jsou, jsou zakázané, ale v Nigérii argumentují tím, že že kdyby nemohli eh, spalovat plyn tak, jak to dělají teď, takže by tam nemohli těžit nic a v, vláda Eh, vlastně využívá příjmy z ropy a plynu eh, vlastně pro eh, jaksi státní rozpočet a přitom my víme, že ropné společnosti mohou jaksi zastavit spalování plynu a mohou tento plyn využít pro jiné ekonomické účely v naší zemi máme nejdražší plyn, to znamená nejvyšší místní ceny plynu, a přitom se zbytečně spálí 250 tisíc miliard kubíků plynu, třeba od, podle zprávy Světové banky v roce 2005 což je vlastně 2,5 miliardy eh, dolarů ztrát v důsledku zbytečně spáleného plynu. V lednu třeba letošního roku proběhly demonstrace eh, proti zrušení dotací, státních dotací na plyn. A Přitom tady je to ztráta 2,5 miliard e, dolarů v důsledku plítvání plynem a občané za to mají platit dražší cenou paliva. Skutečně to je nepřijatelné. A jaký je kumulovaný efekt tady toho? Znamená to, že vzniká krizová situace, nedůvěra, mezi občany a vládou na straně jedné a e, zahraničními firmami na straně druhé. Občané vidí, jak cizí firmy vydělávají miliardy zisku a co z toho mají? Pouze zničené životní prostředí, ztrátu živobytí, zdravotní problémy vyvolané e, úniky plynu a podobně. A, a nejenom, že úniky plynu způsobují zdravotní e, problémy, ale navíc poškozují e, klima a to je vědecky dokázáno. V Nigerii postrádám kompetentní soudní eh, jako justici, soudní rozsudky, které by eh, odsoudily eh, tyto úniky a donutili podniky, jak si skoncovat s touto praxí zbytečného spalování plynu. Dále jednáme s se zahraničními firmami o tom, že by měli zastavit to, toto plítvání a, ale oni eh, jak si stanovují termíny, které vyhovují jim a my jsme ve velmi prekérní situaci, protože pro některé z nás eh, my třeba uznáváme, že v roce 2010 eh, v důsledku v zákon o ropných aktivitách eh, vedl k tomu, že byly obnoveny všechny smlouvy o joint ventures eh, a vláda se stala jaksi regulátorem, ale na to na základě ale Shell nechala udělat studie a na jejím základě si jak si zajistili, že ten nový zákon bude vyhovovat jim. V podstatě ale ten zákon stejně doposavať vlastně neprošel. On byl tehdy pouze projednávaný a, a výbor eh, k, při, a, a ministerstvo pro ropu, což je dřívější ředitel Shellu, eh, tedy prostě nedopustil, aby to prošlo. A nyní, jaké to má důsledky z druhé strany? Jsme svědky toho, nedávno eh, jsme eh, zaznamenali aktivity militantních skupin, Eh, různé poškozování ropovodů, únosy a podobně. A podle mne, jakožto environmentalisty, já, já samozřejmě toto úplně odsuzuji jakoukoliv formou eh, jakákoliv forma násilí a destrukce je nepřijatelná a nevyřeší naše problémy mimo to. Kriminální aktivity naše problémy nevyřeší, pouze vytvoří další problémy, ale současně musíme mluvit přímo s orgány moci a vytvořit takovou situaci, aby byla práva lidí a, a jejich hodnoty respektovány. A proto já tady sedím před vámi a proto je to pro mě tak důležité. Nechci mluvit jenom pořád o problémech. Ovšem, jaká řešení můžeme společně nabídnout? Řešení a, a prozba, kterou já tady chci vyjádřit, a kterou jsem taky prezentoval na různých fórech v OSN, na mezinárodních konferencích, já jsem říkal, prosím, Nigérie je bezmocná a my potřebujeme pomoc. My sami, jakožto Nigerici, nemůžeme zastavit velké ropné společnosti v ničení životního prostředí a vytváření krizové situace v naší zemi. Eh, eh, existovaly kampaně boje proti eh, ničení Oganilandu, ale tento aktivista přišel v těch bojích o život. A já mám prozbu, Za prvé, Evropský parlament by Nigerii mohl pomoci tím, že bude vyzývat členské státy, aby věnovali pozornost eh, tomu, aby eh, ropa, kterou nakupují, byla produkovaná na základě stejných pravidel, jaká platí u nich. A aby byla eh, poskytnuta podpora zranitelným skupinám lidí a aby jak si dostali pomoc na právní, právní pomoc v případě poškozování jejich lidských práv. Za druhé, Evropský parlament by měl využít své nástroje k vytvoření environmentálních soudů v rámci OSN, které by podobné způsoby ničení životního prostředí přirovnaly k environmentální genocidě. Tato prozba tu jsem tedy vyslovil i na mezinárodní konferenci ve Vancouveru v roce 2010. Rozhodnutí bylo přijato podpořit tuto, tuto žádost na adresu OSN a Evropský parlament je velice mocný orgán, pokud by toto akceptoval, a byl ochoten jak se jednat s vlastními vládami a, a to, jako aby toto prosazovali na úrovni OSN, tak to by nám moc pomohlo. A co se týče zajištění pomoci, Evropský parlament by že by eh, občané mohli dostat prostředky od těch firm, které tam způsobují ty škody na základě rozsudku eh, nezávislých soudů. Já jsem o to žádal nizozemský parlament něco podobného plánoval a já bych byl rád, kdyby bylo možno se k tomu vrátit, k této myšlence. Času je málo, takže poslední prozba. Já jsem opravdu moc rád, že mohu prom, promluvit o těchto věcech a to se týká, mně se moc líbila tady ta myšlenka, že jsou určité komunity placené za to, aby chránili les. A když se podíváme na celou situaci a celý ten scénář v Nigerii eh, v souvislosti s ropnými společnostmi, tak eh, vlastně poslední šance, poslední řešení, jestliže se nic nepovede, tak eh, je potřeba tedy Eh, přijmout opatření na obnovu půdy nebo ochranu půdy a ta ropa nemůže zůstat v zemi. A ro, ropné společnosti říkají, že se s tím nedá nic dělat, ale jestliže bude odstraněna ropa z půdy, tak pak eh, my bychom eh, si přáli, eh, aby pro, jaksi, aspoň existovaly ty projekty na čištění eh, životního prostředí, což by představovalo zdroj příjmu pro místní obyvatelstvo. A děkuji. Thank you very much, Ms. Děkuji, pane Williamsi. Toto opravdu na nás udělal velký dojem. Bylo to konkrétní a podrobní, podrobná prezentace. My v rámci Evropského parlamentu máme významnou úlohu při šíření vaší informace. Musíme to začlenit do diskuze s veřejností a šířit povědomí o tomto problému, o těchto otázkách v Nigerii. Také si myslím, že musíme dělat více a vzít na vědomí, že investice nemají pouze pozitivní dopad na vývoj v dané zemi. Národní orgány v dané zemi se také musí dozvědět, že jsou odpovědné, nebo komu se odpovídají a jsou odpovědné za využívání půdy ve své zemi. Já si myslím, že je důležité, aby proběhla společná diskuze na toto téma eh, po ukončení dnešního slyšení. Nyní bych předal slovo kolegům. Mám ještě několik málo minut. A já bych chtěla poprosit všechny kolegy, kteří se budou vyjadřovat, aby mluvili stručně. Takže nejprve pan Diva. A pan Gorenc potom. Já se omlouvám, nechci plítvat vaším časem, ale pan eh, William se zmiňoval o Sarovina. Byl zabit už před 17 lety a my stále o této otázce hovoříme. Já jsem působil v parlamentu v době, kdy byl zabit tento člověk a 17 let poté se o tom pořád ještě mluví. To je pohoršující. Děkuji. Děkuji, pane Divá, nyní pan Gudens. Já bych chtěl poděkovat panu Williamsovi za jeho vystoupení, které bylo velmi zajímavé. On eh, poukazoval na skutečný skandál. Ten skandál spočíval v tom, že státní eh, orgány a jejich pravomoci jsou pošlapávány. Moje interpretace toho problému je následující. Předtím, než se zahájila těžba, dané společnosti museli dostat povolení. A toto povolení k těžbě může být staženo na celém světě, pokud podmínky, které jsou uvedeny v tomto povolení, nejsou dodržovány ze strany těžebné společnosti. Řekněte mi, pokud moje interpretace neodpovídá realitě. A pokud tedy tomu tak je, myslím si, že je nutné udělat vše proto, aby dané státní úřady, které vydali povolení k těžbě, aby jejich kompetence byly eh, dodržovány. Velice jsem sympatizoval s tím, co jste řekl ohledně Mezinárodního soudu, který by mohl vydat rozsudky ohledně takové situace. Nicméně trochu váhám, pokud jde o to, abychom to začlenili do usnesení, protože také by to mohlo být určitou novou etapou, která by stvrzovala oslabení státu eh, a státních orgánů v tom státě, kde k tomuto skandálu dochází. Já si myslím, že musíme mít silné státní úřady v Africe. A právo, které je například zakotveno v dohodě Kotonu, by v těchto státech mělo být dodržováno. Dokonce bych řekl, že místo toho, abychom přijali rezoluci, měli bychom prohloubit tuto otázku, obrátit se na právníky, zvláště na experty z hlediska mezinárodního práva a proč nevypracovat zprávu. Zprávu jejíž cílem by bylo ještě více prohloubit tuto problematiku. Ta problematika je závažná a všechny finanční prostředky, které jsou odcizeny, zpronověřeny, nebo se nenavrací k těm, kteří e, morálně a také podle zákona je potřebují a mají na ně nárok, pokud se tedy nevyřeší tato otázka, tak samozřejmě eh, se tím eh, ničí velká část úsilí, které je tady vyvíjeno. Ale jde o to, abychom neoslabili eh, státní úřady, které jsou příslušné v této oblasti. Byl bych rád, kdybyste mohl okomentovat moji interpretaci, zda je správná. A samozřejmě budu rád, když v tomto smyslu poskytnete rady. I would like to propose... Já bych nyní navrhla předat slovo eh, členům k tomu, aby mohli klást své komentáře a otázky a potom nakonec předám slovo vám, pane Williamsi. Takže paní Keller má slovo. Děkuji, děkuji vám za prezentaci. Já naprosto stílím vaše obavy, které se týkají zhoršování životního prostředí. My jsme to zaznamenali mnohokrát, účastní se toho i evropské společnosti a to je, vesice, to je vysoce eh, problematické. Tyto společnosti v Evropské unii musí plnit eh, zákony, které se týkají životního prostředí, ale neplní to jinde. A my máme řadu příkladů z celého světa. Například v Americe společnosti, které mají příslušné know-how, ví, jak mají postupovat, aby chránili životní prostředí, mají nebo plní vysoce sofistikované standardy na toto všechno zapomínají v případě, že působí v zahraničí. A mě by zajímalo, máte nějaké konkrétnější návrhy, co my můžeme dělat jako parlament? Přesně. Zmiňoval jste například eh, soudní řízení a kromě toho by mě zajímalo, zda máte ještě nějaké konkrétní další návrhy. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Kodes Lestra. Děkuji. muchas gracias, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych především chtěl poděkovat panu Williamsovi za to, že je mezi námi. My jsme četli mnoho článků ohledně tohoto problému a určitým způsobem jsme si již eh, vyslechli některé informace ohledně toho, co se v současnosti děje v Nigérii. Mám dvě otázky. Chtěl bych také využít toho, že zde máme zástupkyni OSN. Jaká je úloha občanské společnosti v Nigerii? Současná situace je skutečně katastrofální. Ta situace je mnohem vážnější, než byly podobné případy, například ztroskotání některých ropných lodí Chtěl bych vidět, jakým způsobem se vyvinula občanská společnost, jak se organizuje, jaký tlak vyvíjí. Mohl byste nám dát více informací ohledně změny situace? Vy jste předložil třetí možnost. Hovořil jste o tom, že by bylo vhodné zaplatit těm komunitám tak, aby se zachovaly lesy. Já si vzpomínám například na to, co se odehrálo v Ekvádoru, v Ayasuni. To je místo, kde je velká biodiverzita. Ekvádorská vláda za pomoci OSN umožňuje zastavit těžbu, ale pouze za předpokladu, že dochází k určitým kompenzacím. Možná, že bychom se mohli zaměřit na některá místa, ve světě, která jsou specificky různorozdá, a nebo mají, jsou tam jiné důvody. A tam bychom mohli zastavit těžbu. A v rámci OSN bychom mohli podporovat reálné politiky, které by zamezily těžbě v těchto oblastech, tak aby obyvatelstvo v těchto místech se mohlo lépe vyvíjet a žít zdravým způsobem. Nevím, zástupkyně OSN by k tomu mohla něco říct. A Děkuji vám. Předtím, než vám znovu předám slovo, panu Williamsi, pane Williamsi, bych ještě předal slovo paní Aneke Kalama, která je koordinátorkou kampaně pro předcházení sociálnímu, sociálním a ekonomickým dopadům eh, činností těžby ropy. Působí v Demokratické republice Kongo, prosím. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste mi umožnila stručně se zmínit o další případové studii. Doufáme, že se to nevyvine v podobnou mm, situaci, kterou jsme zaznamenali v Nigérii. Naše oblast se nazývá Rwunga National Park. Je to národní park nacházející se na východě eh, Demokratické republiky Kongo, sousedí s Ugandou a Rwandou. Pokud jste slyšeli o tomto, o tomto národním parku, eh, je to asi proto, že jste slyšeli o známých eh, horských gorilách, které tady žijí. Ty byly za poslední desetiletí chráněny Dan Fossil, což je významná osobnost. A v tomto národním parku jsme se snažili dlouho podporovat místní orgány, tak aby eh, ochraňovali tento park a také abychom zajistili nebo zachovali obživu místním obyvatelům. V současné době se tento park ale proslavil i z jiného důvodu a to právě z důvodu těžby. Jde o těžbu ropy, která byla nalezena nebo předpokládá se, že se nachází v oblasti parku. Evropské ropné společnosti, jako je například francouzský Total nebo Soko International, což je společnost eh, sídlící ve Spojeném království, tedy začaly působit v tomto parku v letech 2010, 11 a 12 obdrželi koncese od končské vlády k tomu, aby zahájili eh, průzkum oblasti, na které byly uděleny koncese, se více než 80% leží v oblasti tohoto přírodního parku. Tento park je eh, na seznamu chráněných míst UNESCO, je znám díky eh, bohaté biodiverzitě a také přírodním stanovištím. Tento park je i nadále poměrně silný a v současné době se nachází v relativně stabilní situaci. Zároveň se Zároveň je nyní mezinárodními, mezinárodními úmluvami a dalšími zakázána těžba ropy v tomto parku, nicméně žádná z těchto společností by neměla získat koncese případě, že by byl respektován končský eh, zákon a no také kdyby respektovali to, že je to na seznamu chráněných míst eh, UNESCO. WWF z toho důvodu má významné obavy. Obáváme se, že bez nátlaku evropských vlád, bez nátlaku e, zúčastněných stran k těžbě ropy dojde. A tím se ohrozí toto jedinečné chráněné místo. Já se nyní stručně zmíním o tom, kde vidíme vazbu, ehm, kde se domníváme, že by Evropa mohla zasáhnout. My se domníváme, že evropské ropné společnosti, které sídlí tady v Evropě, i v případě, že působí mimo své domovské země, by měly respektovat eh, právní předpisy a měly by mít také sociální odpovědnost, kterou mají zde. Jeden z nástrojů, který považujeme za velice důležitý, je revidovaný, jsou revidované pokyny OECD. Tam se velmi eh, zdůrazňuje due diligence, audit v případě ekologických otázek. Pokyny OECD by měly být tedy plněny a vlády musí zajistit, že ropné společnosti, i když působí mimo své domovské země, musí tyto pokyny respektovat. Evropský parlament a konkrétně Výbor pro rozvoj mají také svoji odpovědnost mohou zabránit tomu, aby došlo k těžbě ropy v Národním parku Verunga. Evropský rozvojový fond a prostřednictvím jeho Evropská komise podporuje 30 milionů eur na zachování eh, biologické rozmanitosti a pralesu. Jedna třetina, 10 milionů eur, je vyhrazena právě na zachování tohoto národního parku. Na úrovni Konga Konžská vláda zatím eh, udělala jednu skvělou věc, a sice to, že zahájili plné strategické posouzení životního prostředí. Toho se také stručně, eh, nebo to se tady také stručně zmínilo a snaží se tak zjistit, jaké dopady bude mít těžba ropy v parku a kolem něj. Náš orgán také k tomuto procesu přispěl. My jako WWF žádáme ropné společnosti, aby respektovali tento proces aby počkali, až toto posouzení bude hotovo a umožnili příslušným orgánům tento postup dokončit. Nicméně žádná ropná společnost na tuto naši žádost zatím nezareagovala. Naopak. Ropné společnosti provádějí své vlastní e, posouzení a proskoumávají terén. My tedy žádáme, abyste využili vaše pravomoci, abyste požádali Evropskou komisi, aby zahá, aby ukončila tento, tento postup a aby žádala eh, evropské společnosti, aby plnili stejná kritéria i v zahraničí. A poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit. Myslím, že by bylo velice smutné, tak jak jsme to viděli v případě Nigérie, kdyby se ropa stala dalším eh, konfliktním zdrojem v Koňské republice. Já si myslím, že tato země už hodně utrpěla v minulosti a také utrpěla z důvodu vazby mezi přírodními zdroji a lidským utrpením a my opravdu doufáme, že ropa se nestane zase dalším zdrojem konfliktu. Doufáme, že ropa Nevytvoří toto riziko pro tuto zemi právě tím, že umožní evropským společnostem, eh, rovným společnostem, aby začaly působit v tomto národním parku. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. A myslím, že váš příspěvek rozešleme také členům výboru nebo všem členům výboru pro rozvoj. Nyní předávám slovo panu Williamsovi ale bohužel nemáme moc času, takže budu muset potom vyslat signál, kdy budeme končit. Takže několik, máte k dispozici několik minut a potom odpoví také eh, tady kolegyně. Děkuji. Děkuji všem za vaše otázky. Zvlášť svědomím, že mnozí z vás tady se sledují situaci v Nigerii, to považuji za zajímavé. A některé které návrhy, které tady zazněly, skutečně o, o nich přemýšlíme. Jeden ten dotaz se týkal naší situace v Nigerii. 17 let po zabití Kenceli Nuran, a já chci říct, že UNEP, ne já, UNEP, eh, program OSN na ochranu životního prostředí potvrdil to, co on tehdy říkal a ono to stále ještě platí. Vážení europoslanci, co se týče skandálu mezi státními orgány, které nedělají to, co by měli? Například naše státní orgány, podle našeho názoru, se maximálně snaží, aby státní orgány dělaly správné věci, te, jako, jak tak, jak mají, ale bohužel jakékoliv kladné úsilí je likvidováno Jestliže potom taková otázka jako třeba spalování, zbytečné spalování plynů se neřeší. A já jsem pro ministerstvo životního prostředí vypracoval studii nebo návrh zákona o ochraně životního prostředí, E, tedy a já jsem dostal za úkol e, vypracovat tu část, která se týká spalování e, plynu. Už jsem to udělal. Všichni to schválili, ale dva měsíce poté ministr životního prostředí byl sesazen v důsledku tohoto odstavce a ten zákon nebyl přijatý ropné společnosti se stavěly proti přijetí tohoto zákona. A samozřejmě ano, jsou to naše zákony, které zakazují určité praktiky a obsahují environmentální standardy, které si vlastně ty ropné společnosti samy Eh, zredigovali a které vlastně figurují ve zprávě INEP, kde Shell porušuje svoje vlastní pravidla, svoje vlastní standardy, ale naše vláda nemá žádnou, eh, žádnou páku na to, aby je přivedla k odpovědnosti. Protože jestliže vládě říkají, Jestliže po nás budete chtít, abychom dodržovali ta správná pravidla, tak my zastavíme výrobu a vy přijdete o příjem. A v důsledku situace, tedy ve které se takto nacházíme, nechceme, aby v Nigerii došlo k revoluci, to by byl potom problém pro, vše, pro celý svět. A takže ta situace se dostala do takového stavu, že běžně v Nigerii skupina Boko Haram eh, vyhrožuje všem a, v, a, a atakuje vládu a vláda není schopná je do, jak si přivést k pořádku. Čili je pro mě velmi důležité právě smluvit s vámi a, a formulovat tady ty naše, eh, naše eh, požadavky. Co se týče dvojích standardů, vláda. Eh, na tom se všichni shodují. Ropné nadnárodní společnosti nedodržují eh, pravidla v cizích zemích, protože existují mechanismy, které ale eh, existují mechanismy, které by je mohly donutit. Eh, jenomže rozvojové země, nejenom Nigérie, ale jak tady třeba paní kolegyně hovořila o Kongu, to jsou státy, které jsou slabé a situace třeba v Kongu je stejná, ne horší než v Nigérii. A to platí pro všechny Evrop, eh, africké země, kde ministerstvo eh, život, eh, tedy eh, hospodářství eh, eh jak si touží po ropě. Ghana například se teď snaží o, to, o výjimku, protože s, ehm, soudy se informovaly o e, situaci v jiných afrických zemích a ono je to celé o vzdělávání, o informování a, e, a, a díky tomu potom o situaci, kde v zemích, kde ropa je těžená a kde to má tedy takové závažné dopady. Takže to je potřeba vlastně si z toho vzít po naučení i v těch případech, kde zatím ropu netěží. Eh, dvě otázky. Co se týče role občanské společnosti, já bych řekl, že občanskou společnost není slyšet, je to naše odpovědnost. Nejenom mluvit s těmi, kdo jsou vně, ale také s těmi, kdo jsou uvnitř. Je třeba hovořit s našimi komunitami. Moje organizace například musí hovořit s lidmi v terénu o preventivních mechanismech, jak se sami chránit před eh, devastací eh, ze strany eh, ropným znečištěním. Máme situace, kde někdo organizuje argumentuje, že ty úniky ropy jsou důsledkem třeba sabotáže. To víme, že v některých případech k tomu dochází. Občas k tomu dochází, ale ne ve většině případů. Jak to ostatně prokázala zpráva UNEP. To jsou izolované případy. A to je veliká výzva, třeba, aby, že ropné společnosti tvrdí, že je to vlastní zaměstnanci způsobují, že eh, obchodují s kradenou rupou, je to velký biznis a eh, je potřeba, aby vláda nebo někdo vysoce postavený ve, ve firmě eh, prostě zabránil k takovýmto praktikám. pro nás je to veliká práce, abychom vychovali lidi. Je třeba mluvit eh, s lidmi, je potřeba pomáhat vytvářet politiku a situace, eh, které pomohou řešit tyto případy. Je třeba také, aby právníci žalovali eh, ropné společnosti, ale samozřejmě vede to k veliké frustraci i v případě rozsudku. Třeba máme rozsudky z příslušných soudů v Nigerii, který, třeba rozsudek, který zakázal eh, spalování eh, plynu a přesto šel, pokračuje a nic se nezměnilo. Samozřejmě není mým úkolem prosazovat aplikaci práva, eh, ale já mohu pouze se obrátit na soud a vládní orgány musí potom zajistit výkon rozsudků eh, justice. Now, um, I, I... Chtěl bych vám velice poděkovat za tu poslední část, která se na situaci zaměřuje z velmi praktické perspektivy. Pokud je o nás, my se díváme na střednědobé, krátkodobé i dlouhodobé hledisko a postup, postupy, které sem spadají. Pokud je o nás, ponechání ropy v půdě je poslední možností. My zatím můžeme zahájit střednědobý proces s těmito přeskumy a posouzeními a už díky tomu vlastně děláme něco, protože se účastníme nadnárodního sporu který je vedený proti Shellu v Hágu. A už díky tomu jsme vlastně překonali několik fází, pokud je otázku jurisdikce. Bylo vlastně možné zahájit eh, takovýto proces v Hágu. A to by mohlo, nebo bude možné zahájit proces v Hágu a to by mohlo být, eh, nebo existovat vlastně jako follow-up na tuto otázku. Pokud chce váš výbor eh, napomáhat ve vývoji konkrétního návrhu, který se bude zabývat který se touto otázkou bude zabývat, tak já jsem vám k dispozici, velmi rád vám napomůžu. Děkuji. Děkuji, pane Williamsi. Ano, já myslím, že my všichni, členové výbor, výboru pro rozvoj, se shodujeme na tom, že bychom chtěli získávat informace o další, dalším vývoji, o situaci. Pokud nás budete moci informovat, udělá nám to velkou radost. A nyní bych ještě chtěla předat slovo kolegyni Polevici, protože byla položena jedna otázka přímo na vás, takže prosím. Ano, abych navázala na to, co říkal pan Williams. Já a my kolegové zde z Bruselu se s vámi rádi podělíme eh, o zprávu UNEPu o Ogonilandu. Já si myslím, že kritika, ale zvláště spočívala v tom, že tam nebylo, eh, nebyla zapracována informace o posledním uniku ropy, ke které došlo v posledním roce, v minulém roce. My se s vámi velmi rádi o toto podělíme, protože jsou tam eh, podrobné informace o znečištění a také o ekologickém dopadu těchto činností, které provádí ropné společnosti v Ogonilandu. Abych odpověděla na, na otázku pana Cortese, tedy jaké globální iniciativy existují a zajišťují, že některé zdroje, jako například eh, ropa nebo lesy, budou ponechány nevyužity. Co existuje v této souvislosti? Jak už jsem se zmiňovala, existuje projekt eh, nazvaný UN Red, je to vlastně symbol, protože ponecháme lesy v původní podobě. Zvláště se tedy zaměřuje na eh, lesy a Kuňská demokratická republika je součástí tohoto projektu, takže já myslím, že by to mohlo být zajímavé i pro park, který jste zmiňovala. My se totiž zaměřujeme na to, že platíme místním komunitám, místním obyvatelům za to, že spravují lesy a nevyužívají eh, produkty, například dřevo, a neprodávají jej dále. Místo toho se snaží lesy zachovat v původní podobě. Hledáme me- finanční mechanismy, buď na globální nebo místní úrovni, pomocí kterých bychom mohli místním komunitám platit. Na evropské úrovni existují tři věci, kde nám můžete pomoci, kde nám můžete kde můžete přispět k tomuto projektu. Za prvé jde o to, abychom zajistili, že to bude dlouhodobý proces, zaměřený na zachování lesů, protože pokud to bude trvat pouze několik eh, měsíců, několik let a nebude zajištěna ta dlouhodobost, v tom případě nám to nepomůže zabránit klimatickým změnám a také nám to nepomůže zajistit udržitelný vývoj v dané oblasti. A za druhé, Měli bychom vytvořit také nějaký monitorovací mechanismus. Takový mechanismus je nutný proto, abychom eh, zabránili tomu, že pouze některé konkrétní orgány budou dostávat zisk a ne všichni. Toto je proces, který se také eh, zaměřuje na místní populace a spadá tam také intenzivní vývoj. My nechceme, aby bylo buď, eh, abychom se buď museli přiklonit k vývoji nebo k ochraně životního prostředí. My bychom chtěli obojí a chtěli bychom také podpořit pracovní místa a eh, živobytí pro místní občany. A pokud je o Ekvádor, Ekvádor je také země, která je zapojena do tohoto projektu. Je tam tedy Ekvádor, Větnam, Demokratická republika Kongo a mám ještě další pilotní programy, které jsou součástí toho redu. To, co zmiňujete vy, je jeden z těch programů. Děkuji. Děkuji paní Kemp. A nyní předávám slovo panu Kellerovi. Dohodli jsme se na tom, že se s námi podělíte o některé informace a poté eh, pronesu závěr. Ano, děkuji. Myslím si, že můžu být stručná. Už v minulosti, už předtím, než proběhlo toto slyšení, bylo jasné, že toto má obrovský dopad na, nebo že zhoršování životního prostředí má obrovský dopad na chudobu a na to, že se nám nedaří vymítit chudobu. Toto je extrémně důležitá otázka, bez které se nemůžeme věnovat otázkám rozvoje. A musíme se v této souvislosti dostat dále. Vyslechli jsme si řadu obav informací o věcích, které nefungují v rozvojových zemích, ale také jsme slyšeli věci, které my můžeme udělat a změnit v rámci EU. Je to například ta otázka evropských společností. To bychom mohli vyřešit my. Také můžeme něco udělat v oblasti klimatických změn. Můžeme také poskytnout dostatečné financování pro rozvojové země, které se zaměřují na klimatické změny. Pokud je o nadcházející konferenci Rio plus 20, my můžeme tato témata zapracovat na pořad jednání, předložit je a v rámci této konference budeme muset stanovit ambiciozní a konkrétní cíle. Ty se zaměří na to, co můžeme udělat my v rámci EU, ale také na to, co chceme podporovat v jiných zemích. Dále se zmiňoval problém účasti eh, občanské společnosti, místních populací a tak dále. Já si myslím, že EU by mohla požádat další země, aby se připojili k příslušné úmluvě, která zmiňuje právě tuto účast na místní úrovni. Další problém souvisí s tím, že komise by měla zapojit místní komunity, ale k tomu nedochází. Nedochází k tomu v budoucích tematických programech zaměřených na životní prostředí, takže my sami tady máme velký nedostatek, který bychom měli vyřešit. To je něco, kde nemusíme ukazovat prstem na ostatní, je to věc, kterou můžeme udělat my sami. Dále zelená ekonomika. Já si myslím, že to je extrémně důležitá věc, ale měli bychom se zaměřit zvláště na ten rozvoj, jak jste zmiňoval vy. Ekonomika není dostatečná, i tak je velice nutné poskytovat rozvojovou pomoc a z toho důvodu by eh, Evropský parlament měl stát na tom cíli 0,7 do roku 2015, protože je opravdu velice pozitivní pobízet ekonomiku, aby jednala, ale zároveň je pravda, že my nemůžeme nahradit naši oficiální činnost jako EU. To byly tedy závěry z mé strany. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Já jsem pouze chtěla zmínit dvě věci. Souhlasím se všemi kolegy v tom, že my jako EU máme odpovědnost, musíme se zaměřovat na to, co se děje v rozvojových zemích a také bychom měli obnovit naše závazky v tom smyslu, že musíme plnit eh, rozvojové cíle rozvojové cíle tisíciletí. Musíme se také zaměřit na klimatické změny a biologickou rozmanitost. Já myslím, že to je jeden z našich nejvýznamnějších závazků, tedy to, že bychom se měli velice podrobně zaměřit na to, co je dopadem finanční krize a evropské krize. Krize s eurem. Měli bychom si být vědomi toho, že v kontextu současné finanční krize je i nadále naším závazkem bojovat proti klimatickým změnám a jednat tak, aby nedocházelo ke snižování biodiverzity. To podle mého názoru je velice důležitý, důležité. A za druhé, já jsem před několika měsíci působila jako zpravodajka pro stanovisko o zabezpečení dodávek potravin a pro mě bylo velice zajímavé, když jsem získala nová fakta, nové informace o tom, že existuje přímá vazba mezi zhoršováním ekosystémů, způsobem využívání půdy a volatilitou cen potravin. A také to souvisí s hladem a špatnou výživou. V tomto kontextu jsem také chtěla zmínit, že se musíme více a s větší pozorností zaměřovat na úlohu evropských podniků, evropských společností. Podle mého názoru nestačí mluvit pouze o sociální odpovědnosti firem. Musíme k tomu dodat také ekologickou dimenzi, ekologickou odpovědnost za lidská práva v rozvojových zemích. Dále Musíme se zaměřovat nejenom na dobrovolné závazky firem, ale musíme také mluvit o konkrétní odpovědnosti za škody, které tyto společnosti způsobily. A musíme mluvit také o konkrétních krocích. Není možné i nadále eh, tyto společnosti nepotrestat za to, co provedly. V tomto kontextu chci říci, že budeme podporovat váš boj za lepší spravedlnost, ekologickou i sociální v vaší zemi, v příslušných regionech. A také chci říci, že nás velice zajímá, jak se bude situace vyvíjet a také se těšíme na pokračování této diskuze. Chci poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili dnešního slyšení. Zvláště děkuji panu Williamsovi a paní Kemp. Také děkuji tlumočníkům za odvedenou práci. Děkuji.